zí do doby zveřejnění tohoto zápisu námitky, bude to schváleno. Eh, potom výbor IMKO v souvislosti s článkem 231 eh, uveřejnil opravu nebo žádost o opravu, bylo to zveřejněno, ale pakli, že alespoň 40 členů nebo politické skupiny nevysloví námitku, bude to schváleno. Najdete tento text rovněž v zápisu z této této schůzi. V úterý v souvislosti s patřičným článkem s předsedou Rady